po jmenování pana Jana Duncana členem britské vlády tento parlament konstatuje, že jeho místo je uvolněno od 23. 2017. Poté, co paní Teres Komorini Kakia byla zvolena malckou poslankyní, parlament konstatuje, že její místo je volné od 24. června 2017. Poté, co Viktor Negrescu byl jmenován náměstkem ministra evropských záležitostí v Rumunsku, konstatuje parlament, že jeho místo je volné od 30. června 2017. John Flack od 28. června 2017 je zvolen stejně jako Rupert Matthews a Vajit Khan od 29. června 2017 a pan John Howard od 30. června 2017. Tito nahradí paní Vicky Ford, pana Andrew Louvre, Vsala Kana a Annelise Dodds. Vítám nové kolegy a připomínám, že zasedají v parlamentu a v jeho orgánech za podmínek